apologies for this delay. Um, some of you might prefer to start without the socialists being here. Dobrý den, dámy a pánové, já se omlouvám za to spoštění, ale vím, že snad socialisté už jsou rovněž mezi námi. Čekali jsme, až dorazí z druhé budovy. Takže ještě, ještě chviličku, ještě chviličku počkáme, uvidíme, zda už jsme všech, všichni a poté začneme. Uh, Myslím si, že jsme počkali dostatečně dlouho, mohli bychom začít. Já jsem v podstatě předsedajícím pouze proto, že jsem služebně nejstarším členem tohoto výboru i ne proto, že bych byl, že bych byl tak starý, to chci zdůraznit. Moje role bude velice stručná nesmírně stručná. Rád bych vám připomněl důvod našeho setkání. Budeme jmenovat Běro, předsedu a místo předsedu našeho zvláštního výboru přesně v souladu s naším pravidlem našeho řádu 191. A nyní se ptám, zda zde máme nějaké kandidatury na předsedu. Děkuji, vážený pane předsedo. Rád bych nominoval pana Wolfa Klince. Pan Wolf Klins byl nominován. Máme zde ještě nějaké, nějaké kandidatury na předsedu našeho výboru. Není-li tomu tak? Takže, pane Klinci, ptáme se vás, zda souhlasíte s touto kandidaturou. Děkujeme. A v tom případě takže jsem chtěl říct, že vás aklamačně zvolíme, právě jste byl zvolen, blahopřeji a můžete převzít moje místo. Milé kolegyně, milí kolegové, dámy a pánové, nyní se dostáváme k volba, k volbě čtyř místopředsedů. Já bych se nejdříve rád zeptal zástupce EPP, pana Bonsignora, koho navrhuje za svou politickou skupinu. Děkuji vám, pane předsedo. Moje skupina navrhuje kolegyni Ivanovou. Are you ready to... Zdá se, že to nefungovalo. Ptáme se, zda přijímáte tuto kandidaturu za vaši politickou skupinu. Ano, máme ještě nějaké protikandidáty. Připravila jste a vyplnila jste i finanční prohlášení, ano. V tom případě je to v pořádku a navrhuji, abychom paní Ivanovou aklamačně zvolili. Yeah, yeah. So, congratulations. Blahopřejeme. Blahopřejeme k zvolení a jste první místo předsedkyní našeho výboru. Poprosím vás, abyste si sedla zde vedle nás. We come now to... A nyní se dostáváme k nominacím a k volbě druhého místo předsedy. Stevenem, ty jsi chtěl někoho, někoho nominovat za socialisty a demokraty. Prosím, děkuji, pane předsedo. Rád bych nominoval paní Lisu Jakensáry. A kde? Kde, kde, kde máme kolegyni? Ano, už ji vidím, omlouvám se, ano. Rád bych se zeptal, zda přijímáte tuto kandidaturu. Ano, a rovněž jste předložila své, svůj, svou finanční, své finanční prohlášení. Děkuji, ano. Máme zde nějakého protikandidáta? Není-li tomu tak? Opět aklamací vás volíme do této funkce. Blahopřeji k tomuto zvolení na post druhé místo předsedkyně našeho výboru a doufám, že v průběhu naší spolupráce se naučím vyslovat i vaše jméno. A nyní se dostáváme k, k nominacím na post třetího místo předsedy. Bude to muž a nominuji ho zelení. Ráda bych navrhovala rád, rád bych navrhla Paskala Pantára, který bude určitě skvělým příspěvkem našemu výboru. Pane Kanfáre, přijímáte tuto kandidaturu? Ano, všechno předložil jste finanční prohlášení. Děkuji vám. Máme zde nějaké protikandidáty? Není-li tomu tak, poprosil bych, abyste si všichni, abychom teda zvolili aklamací kolegu a Pascal Kanfe je třetím místo předsedou našeho výboru a dostáváme se k postu čtvrtého místo předsedu. Nikoláš Čuntis bude nominovat čtvrtého místo předsedu. Děkuji, vážený pane předsedo. Blahopřeji vám podobně jako i k ostatním místopředsedům a navrhuji Mikela Portaše na místo místopředsedy. Sedí vedle vás? Sedí vedle vás? přijímáte tuto kandidaturu, tuto nominaci. Ano, všechno jsem, všechno jsem podepsal a přijímám. Ano, děkuji. Děkujeme. Rovněž teda předpokládám, že jste předložil i finanční deklaraci a aklamací navrhuji, abychom vás zvolili za čtvrtého místo předsedu našeho výboru. Děkuji. Asi víte, asi víte, že jde o takové formální první setkání, na kterém si stanovíme organizační strukturu našeho výboru. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval vám za to, že jste mě přijali za vašeho předsedu. Já se budu snažit o to, abych společně s za pomoci našich čtyř místopředsedů, koordinátorů, zpravodajů, stínových zpravodajů, abychom společně mm, byli úspěšní v našem výboru. Pokud jde o první schůzku koordinátorů, ta proběhne v pondělí ve Štrasburgu od 17.30 do 18.30 odpoledne, proto bych poprosil všechny politické skupiny, aby, aby včas nominovali své koordinátory, tak aby jsme mohli zorganizovat tuto první schůzku a na této první schůzce Hmm, budeme hovořit o dalších krocích a o našich plánech, dalších krocích. První schůzka našeho výboru proběhne 4. listopadu od 10 do 12.30. No to si myslím. A ještě jedno oznámení. Budeme mít otevřené setkání koordinátorů, ekonu. Pan McCreevy se zúčastní této schůzky v ASP, to znamená v druhé části naší budovy, třetí patro 3E2. Je to, to znamená setkání s panem McCreevym dneska od 11 hodin. Děkuji vám a uvidíme se poté.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 mais sur notre agenda, il y avait encore le beau point 5, any other business. Hein, et euh, je crois que nous devrions quand même my jsme tady měli ještě jeden poslední bod, a sice Any Other Business, bod různé, takže bychom se měli přece jenom věnovat krátkému zamyšlení nad naším pracovním programem. Pokud vím, tak naše administrativa, naše služba vždy všechno krásně připravila. A Dostali jsme všechny tyto informace. Vaše jméno zde už je uvedeno jakožto předsedy, předtím, než jsme vás vůbec zvolili. Blahopřeji. Ovšem máme zde pracovní program. Máme zde pracovní program pro následující měsíce. Samozřejmě, že je zde mm, řečeno, že je to pouze mm, návrh tohoto programu, tak aby to usnadnilo práci koordinátoru. Já tomu tak tak jsem to i pochopil a jistě mm, jsou zde, je zde dostatek eh, zpravodajů, administrátorů, kteří se budou věnovat i zprávami našeho zvláštního výboru. A proto bych rád poprosil za mou skupinu, abychom zvážili, abychom opravdu dohloubky zvážili všechny tyto hlavní směry, které bychom chtěli udělit našemu výboru, všechny oblasti, kterým bychom se měli věnovat v našem výboru. Já mám desetileté zkušenosti s prací v Evropském parlamentu. Pracoval jsem ve čtyřech zvláštních výborech, byl jsem předsedou jednoho z, tohoto, z těchto výborů a vím, jakým způsobem funguje Evropský parlament. Veliké nebezpečí, které zde máme, je, že bychom vytvořili nějakou zprávu, která by v podstatě skončila někde v koši. Protože pokud jde o zprávu ohledně finanční, sociální a hospodářské krize, jak víme, tak už zde máme desítky takových zpráv. Čili pokud chceme, aby, abychom byli úspěšní, tak bychom se měli opravdu zabývat výsledky, které by poté vešly v platnost jako naše legislativa, protože my jsme zákonodárci, to je naše síla. proto bych navrhoval osobně, osobně bych navrhoval to, abychom se zamysleli. Abychom se zamysleli, řekněme, nad trošku jinou strukturou naší práce. Samozřejmě, že zde bude mít, že zde máme velice schopné je pravděpodobně kolegové budou předkládat další velice kompetentní argumenty. Ovšem, pokud chceme, aby ty návrhy zasáhly nad rámec našeho parlamentu, tak bychom se možná měli spojit s nějakými univerzitami, tak které by nám mohly pomoci v této oblasti. Ti, kteří se zabývají touto oblastí, určitě víte, že například v Americe americký kongres před deseti lety vytvořil takový zvláštní výbor mezi senátem a sněmovnou reprezentantů. Rovněž se spojili například s různými vědeckými pracovníky, eh, univerzitami a byla to takzvaná Melcerova zpráva, která z toho vzešla. A tato zpráva vešla v známost na mezinárodní úrovni. Všechny mezinárodní instituce začaly zabývat touto zprávou, protože právě díky tomu, že to nebyla pouze nějaká zpráva, která by byla vytvořena politiky. Já samozřejmě jsem politikem, já nechci plivat na politiky, to samozřejmě bych si nikdy nedovolil. No všem, Myslím si, že pokud bychom měli takovou zprávu, kterou si vypracujeme pouze my té mezi sebou, pokud nebudeme pokud nedovolíme, aby se do toho zapojili opravdu významné osobnosti této oblasti, tak si myslím, že to nebude velice užitečné. Samozřejmě, že nečekám odpověď okamžitě, pane předsedo, můžete s koordinátory příští pondělí se o tom mm, ještě pobavit, abychom opravdu spojili tři, řekněme, nejvýznamnější univerzity, které by nám mohly pomoci významně v této práci. Děkuji vám, kolego, za podněty, které jste nám poskytl. Chtěl bych vás ujistit, že se ve skutečnosti opravdu chceme po zapojit do naší práce všechny, kteří nám pomohou práci dovést do nějaké, k nějakému výsledku, který potom najde uznání. Samozřejmě nemáme zájem vypracovat zprávu, která potom bude zastrčena do šuplíku a nebude mít nějaký účinek. Právě proto jsme také zřídili ten speciální výbor, protože překračuje rámec těch běžných výborů, toho ekonu a jiných. Bude se specializovat na jiné úlohy a překračuje úlohy těch běžných výborů. Souhlasím s vámi, musíme zaručit, abychom zde združili ty nejlepší z nejlepších. Musíme se pokusit najít řešení na otázky, kterými se budeme zabývat. To, k čemu v této oblasti došlo dosud, co jsme vypracovali, to byl takový základní indikativní program. Samozřejmě budeme ještě diskutovat s reportéry, s koordinátory a celý ten program prohloubíme a doplníme. Viděl jsem, že se o slovo hlásí ještě několik kolegů, tak prosím, pane Borgesi, máte slovo. Borgesio. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě beru velmi vážně to, co říkal kolega Goebbels. Rád bych proto upozornil předsednictvo tohoto výboru, že musíme bezodkladně zapojit do naší práce i akademiky. Na univerzitách totiž bylo několik odborníků, kteří předpovídali tu finanční krizi. Grazie. Pan kolega Bonsignore. Děkuji vám, pane předsedo. To, co říkal lucemburský kolega, beru velmi vážně. To, co potřebujeme, je velký příspěvek lidí zvenčí. Dobře, máme tady odborníky v parlamentu, je nás zde spousta, kteří o této problematice vědí spoustu, ale krize, kterou procházím, je obzvláště složitá a obtížná. A myslím, že s vlastními prostředky se tomu nemůžeme postavit. Potýkáme se s celosvětovou hospodářskou a finanční krizí a čeká nás ještě krize zaměstnanosti. A pokud se těmto krizím chceme opravdu postavit, musíme zajistit, že se na nás bude dívat celý svět. A to nejenom naše vlastní členské státy. A já osobně si dělám starosti o to, že spousta témat je takzvaně za, zametáno pod koberec. A ten koberec musíme v těchto chvílích zvednout a podívat se, co pod ním skutečně máme, abychom opravdu mohli s věcmi něco udělat. A pro tyto postupy potřebujeme podporu všech stran. Potřebujeme také vyvinout odpovídající pracovní metodu. Děkuji vám, pane předsedo, a nyní říká předseda, slovo dostává Oliver Schmidt. Uh, Děkuji, pane předsedo. Určitě vás nepřekvapí, že Alde vás rovněž podporuje. Samozřejmě všechno, každý krok, všechno, co uděláte, téměř všechno opravdu podporujeme. Já nesouhlasím, nesouhlasím s kolegou, panem Gebelsem. Je to můj dobrý kamarád, ale nesouhlasím s ním. Není to poprvé, není to poprvé, nepřeháněj, Roberte, já si myslím, že jsme udělali veliký kus práce společně a myslím si, že se nám to docela dařilo. Všem vy jste něco řekl, alespoň teda v překladu to bylo tak, že snad spousta našich zpráv skončila v koši. Já s tím nesouhlasím. Za poslední dva roky v Ekonu jsme udělali úžasnou práci, odvedli úžasnou práci a myslím, že jsme opravdu byli průkopníky v různých velice obtížných oblastech legislativních různých Ano, možná teda to tlumočení nebylo úplně přesné, ovšem rád bych řekl, pane předsedo, že můžeme počkat do pondělí. Myslím si, že bychom mohli počkat do pondělí a tam si projednáme jednotlivé podrobnosti. To znamená, co nás bude čekat v následujících měsících, v následujícím roce. Děkuji vám. Vši Ulfskog. Vaši kolegyně. Eh, tack så mycket för ordet. Eh, jag talar svenska. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych pogratulovala panu předsedovi k tomu, že byl zvolen. A stejně jako uvedl on ve svém úvodním slovu, myslím, že od nás a od naší práce mnoho lidí hodně očekává. Myslím, že náš výbor musí brzo předložit velmi kvalitní návrh. Ale na druhou stranu je tomu i tak, že permanentní stálý výbor, tedy stále výbory v parlamentu, se těmito tématy samozřejmě také zabývají. A proto musíme spolupracovat. Velmi často i tyto výbory řeší otázky financí, hospodářství, krizi zaměstnanosti, krizi výrobních metod a dalších. A velmi často dochází k tomu, že jim chybá nějaká dlouhodobá metoda, kterou by postupovali. Myslím, že se také často zabývají sociálními otázkami a myslím, že bychom se měli pokusit vypracovat nějaký postup společně. I tohoto úhlu pohledu bychom se tedy na, celá, na celou problematiku měli dívat a neměli bychom se omezovat pouze na ekonomické otázky. Ähm, Děkuji. Rád bych řekl jednu věc. Už jsme nyní zahájili první diskuzi našeho výboru. Usuzuji tedy na to, že opravdu chcete všichni aktivně spolupracovat. Myslím, že je to skvělé a mám z toho velkou radost. Můžete si být jistí, že všichni dostanete příležitost představit nám svoje myšlenky a nápady. Dnes ale bohužel jsme časově velmi omezeni a ti, kteří se přihlásí o slovo, mohou mluvit pouze minutu, minutu a půl. Jinak bychom překročili časový rámec. Ještě zde mám řadu řečníků. Sven Gigold se přihlásil, Parvanč Beres, Pascal Konfin, senior Portas, pan kolega Kanal, Vicky Food a kolega, kolegyně Paška. A ještě pan Tomas Mantin bych uzavřel seznam řečníků, tedy pro dnešek. Jinak si myslím, že bychom to nezvládli ani do jedenácti. Další kandidát je tedy Sven Gold. Jenom velice stručně, já si myslím, že kolega z Luxemburgu navrhl konstruktivní záležitost, řekl, že bychom měli, že by měl by v našem zájmu zvýšit profil, povýšit profil našeho výboru. A myslím si, že je jasné, že by nám pomohlo, pokud bychom měli opravdu klíčové odborníky na naší straně. Samozřejmě, že je zde mm, pluralita názorů, ať už jde o krizi nebo hospodářské záležitosti. Ovšem, myslím si, že kdybych tito odborníci spolupracovali s naším výborem, tak by to zvýšilo náš profil a myslím si, že je to konstruktivní a my to budeme podporovat. Merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, pane předsedo, a blahopřeji. Blahopřeji k zvolení jsem opravdu nesmírně ráda, že spolu budeme takto spolupracovat v našem výboru. Vy jste říkal, že budeme mít možnost vyměnit si názory i v, když jsme připravovali uh, tuto, tuto mm, naši práci a když budeme připravovat i to, tu schůzku 4. listopadu, myslím si, že ten mandát, který máme, bychom měli samozřejmě rovněž analyzovat toho 4. 11. nebo předtím. Myslím si, že je to velice dobré, než přistoupíme ke konkrétním činnostem. Rovněž bych vám ráda řekla to, že podporuji podporuji ten návrh, řekněme, aby některé stále vědecké výbory s námi spolupracovaly, na, mm, kromě různých, řekněme, studií, bychom, které zadáváme, bychom mohli spolupracovat s různými odborníky, s akademickou sférou, ten formát, na tom se ještě domluvíme, ale tato spolupráce by nám mohla pomoci analyzovat, analyzovat ještě nad rámec našich znalostí různé záležitosti, které by přinesly trošku i externí pohled je to trochu odlišné od toho, jak postupujeme ve stálých výborech, legislativních výborech. Ovšem toto je trošku zvláštní situace. Jde o zvláštní výbor, výjimečný výbor, který, řekněme, bude připravovat tuto zprávu v průběhu vůbec našeho období, našeho mandátu. Proto si myslím, že by bylo dobré, aby tito odborníci se s námi spojili aby tyto výbory odborné transparentním způsobem mohly spolupracovat, všichni by se mohli za, zapojit do této spolupráce, samozřejmě v souladu s naším interním řádem. Myslím si, že by to bylo záhodno. Děkujeme, Pervanč. Tak jak tomu bývá obvykle, tvé názory jsou vždycky velice, velice užitečné, proto věřím, že se dohodneme i na tom, co si navrhla ty, i Robert, a že se pokusíme spolupracovat tímto způsobem. Já si myslím, že pan Ole Schmidt možná trochu nepochopil ten návrh kolegy. Dále zde máme dalšího kolegu, Konfa. Děkuji pouze. Dvě poznámky. Způsob, jakým jsme zorganizovali naši práci, podstatě zde máme finance, makroekonomiku, poté sociální záležitosti. To děláme obvykle a já podporuji mm, všechny ty hlasy, které hovořily o tom, že bychom měli postupovat naopak, opačným směrem. Když se podíváme nejdříve na finanční krizi, tak to neznamená, že hm, všichni, kteří u nás vystoupí, musí být nutně z finanční oblasti. To znamená, ať už jsou to hm, banky, investiční banky, centrální banky, ale spíše mít takový celkový pohled, řekněme, hm, aby se například makroekonom věnoval i životnímu prostředí, aby lidé z životního prostředí hovořili o nerovnostech a podobně, mít takový průřezový obrázek, který by znamenal trošku jiný postup než ten, kterému se věnujeme obvykle v našich výborech. Děkuji. Děkuji. Myslím, že ten pracovní dokument má pouze za cíl sjednotit naše východiska. To se vlastně stalo, na to můžeme stavět naši další práci. Ten zvláštní výbor byl zřízen právě proto, že překračuje ten pouhý finanční rámec, ty pouhé finanční otázky. O tom už jsme hovořili. To do té práce samozřejmě zapracujeme a myslím, že dnes můžeme pouze vzít na vědomí eh, ty jednotlivé návrhy. Jako další je na mém seznamu pan kolega Portas. Děkuji, pokud jde o ten návrh socialistů. Já si myslím, že je to dobrý návrh. Podíváme se na to, zda je to proveditelné, protože zároveň, jak se o tom zmínil pan kolega Konfon, To je v podstatě záležitost, která se dotýká našich postupů, pracovních postupů. To znamená, řekněme, určitou směsici odborných názorů, které bychom zde chtěli slyšet a které potřebujeme. Potřebujeme si stanovit program slyšení v našem výboru, a tak abychom zajistili opravdu co možná nejřeší pluralitu všech eh, názorů, abychom se podívali na mm, příčiny krize, protože pokud nezískáme nebo nestanovíme diagnózu, tak samozřejmě nebudeme moci stanovit ani léčbu. A další záležitost, o které jsem se chtěl zmínit, to je věc, kterou byste mohl možná promyslet ještě vy, pane předsedo, pokud je o rozsah naší práce nebo pravomoci. Díváme se spíše na taková strukturální řešení střednědobého charakteru. Ovšem zároveň zde máme ekon výbor, ekon jako výbor, který se zabývá finanční nebo teda plánem pro obnovu v této oblasti, různé směry, které by byly rovněž strukturálního charakteru, ale mm, řekněme rovněž do budoucna trošku jiného horizontu časového a proto si myslím, že bychom měli spojit naše síly. Uh, dear colleagues, I just, uh... Milí kolegové, právě mi bylo řečeno, že tlumočníci musí přestat nyní tlumočit, protože mají povinnosti někde jinde a proto budeme pokračovat v angličtině. Děkuji vám. To znamená, ne, nejdříve zde máme ještě čtyři řečníky a poté už budeme hovořit pouze anglicky. <laughs> um,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 Okay.